we open the meeting. Zahajujeme schůzi a tam se zdali můžeme schválit eh, návrh pořadu jednání s následující změnou. Eh, bod 15, urbanistická dimenze evropských politik, nebude projednán dnes, protože nám chybí zpravodaj, ale výměna názorů bude nahrazena eh, stručným sdělením ke konci dnešního dopoledního jednání zhruba ve 12.12.30. Všechny eh, jazyky jsou k dispozici, kromě chorvačtiny a vítáme mezi námi nového člena výboru pro zaměstnanost, pana Ameda Bashiho, nevím, zda je právě přítomen, je novým náhradníkem našeho výboru a zastupuje eh, skupinu EKR. Vítáme ho ve výboru. Dále návštěvníci, skupiny návštěvníků, jednak nám dorazí eh, dnes odpoledne eh, na pozvání člena výboru pro kulturu a můžeme hned přistoupit k bodu číslo čtyři našeho pořadu jednání a sice k eh, doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic. Ale promiňte, zapomněla jsem ještě eh, oznámit, že můžeme schválit zápis ze schůze konané 20. a 21. ledna 2015. A Dále doporučení. Jedná se tedy o již zmíněný bod 4. Plná výměna názorů o návrhu proběhne na mimořádném zasedání výboru 5. března a lhůta pro pozměňovací návrhy je stanovena na 6. března 2015 ve 12 hodin. Takže podle toho se musíme zařídit. A nyní doufám, že je přítomná Marian Harking, protože bych jí chtěla předat slovo, co by zpravodajce k této zprávě. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu velmi stručná dnes ráno, protože se nejedná o výměnu názoru. Návrh stanoviska byl rozeslán stínovým zpravodajům minulý týden a je k dispozici od dnešního rána členům. Na mimořádném zasedání schůze proběhne rozsáhlá diskuse a sice 5. března a lhůta je stanovena na 6. Eh, do poledne a to je mým dnešním úkolem. Já vím, že členové budou mít eh, zájem o toto stanovisko, ale máme velmi krátký časový rámec. Stanovisko jako takové je již k dispozici členům, je poměrně krátké, má jenom 1500 znaků a příští čtvrtek ráno budeme mít rozsáhlou výměnu eh, názoru. Ale samozřejmě i eh, v mezidobí jsem k dispozici pro případné rozhovory na toto téma a těším Těším se samozřejmě na žádu pozměňovacích návrhů a dobrou spolupráci. Děkuji, paní Harkin. Uh, Máme zde ještě řadu stínových zpravodajů. Je zde někdo eh, z vás, kdo by se k tomu chtěl vyjádřit? Ne? takže si eh, to necháme a vrátíme se k tomu eh, na příští schůzi. A je zde ještě někdo za komisi, kdo by se chtěl vyjádřit v této chvíli? Nikoli? Dobře. Tak to znamená, že to tím pádem uzavřeme a eh, časový harmonogram je jasný. Dále bod číslo 5. Osobní ochranné prostředky. To je také návrh stanoviska. A k tomu dávám slovo eh, paní Lauře AG. Spravodajce, máte slovo, prosím. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně, a zdravím všechny kolegy. V první řadě bych chtěla poděkovat za tu příležitost, když jste mi umožnili být zpravodajkou tohoto stanoviska a také za vyjádřenou důvěru. Vyjádřili jste tedy důvěru zástupci frakce, na kterou se nevždy nahlíží tak dobře. V tomto stanovisku jsem se snažila mít takové dva rozhodující přístupy, které jsou velice důležité budeme mít směrnici, kterou následně nahradí eh, nařízení a eh, vidíme tu celou řadu takových prázdných prostor. Když jsem se snažila zpracovat tuto tématiku, snažila jsem se, aby tam nebyla nějaký rozsáhlý prostor pro libovolnou interpretaci, zejména co se týče pravomocí členských států záměrem tady je to, aby ty interpretace tak nějak nezměnily naše hlavní záměr. Tento text o osobních ochranných prostředcích je velice důležitý. Ty ochranné prostředky jsou zásadní pro to, aby se vyhlo nehodám na pracovišti, které často mohou být smrtelné. A proto jsem chtěla být zejména velice jasná, co se týče bezpečnosti těchto ochranných prostředků, které pracující používají. A prostřednictvím předložených pozměvacích návrhů jsem chtěla vyjádřit to, že pouze používání takových osobních ochranných prostředků, které jsou uh, zpracovány u určitých dodavatelů, může zajistit dostatečnou bezpečnost na pracovišti. Tedy snažila jsem se identifikovat různé nástroje, vzít v potaz také fyzické charakteristiky pracujících. Tady jsem rozdělila skupiny muži, ženy, mladé a pak také postižené pracující. V Itálii a stejně tak i v jiných zemích Evropské unie ekonomická krize vedla k tomu, že na pracovní trh vstoupili i velice mladí pracující. A tito mladí pracující by měli mít takové prostředky, které se přizpůsobí jim fyzickým charakteristikám a prostřednictvím tohoto rozšíření můžeme tedy účinnějším způsobem zajistit bezpečnost pracujících. Já jsem ještě zdůraznila význam toho, aby obdrželi adekvátní informace a aby to povědomí, že tyto ochranné prostředky jsou velice důležité, to panovalo a aby je opravdu lidé používali. Takže je důležité, aby tu byla zajištěna informovanost, to povědomí, Například k tomu můžeme používat internetové stránky nebo jiné prostředky pro získání informací. Informace o těchto ochranných prostředcích by měly také být podávány jasným způsobem, to znamená jejich označení, návody na použití, to vše by mělo být umístěno na trh v jazyce eh, té dané země, toho daného trhu. A proto je důležité zajistit také, aby toto vybavení bylo ve shodě s příslušnými normami. A toto je možné zajistit zase pouze prostřednictvím velice účinných kontrol. Tímto zajistíme tu požadovanou bezpečnost ochranných prostředků. Tyto kontroly by měly prověřit, zda jsou ochranné prostředky ve shodě eh, s příslušnou legislativou. Takže členské státy, které transponují nařízení do své legislativy, by měly provádět kontroly a dohlížet tedy na to, že ochranné prostředky jsou používány efektivním způsobem. A také je důležité, aby členské státy společně eh, s Evropskou komisí dohlížely na celý ten proces na řádné využívání těch osobních ochranných prostředků. A v tomto ty eh, dobré postupy, správné praxe jsou velice důležité, tedy eh, mělo by to vést také k výměně zkušeností mezi členskými státy. Já jsem při této práci pomýšlela konkrétně na práci našich pracujících zaměstnanců. Je tedy důležité, aby bezpečnost našich pracujících byla prioritou a pouze prostřednictvím řádné konstrukce těchto ochranných prostředků, nezbytných kontrol, tímto vším zajistíme tu požadovanou úroveň bezpečnosti na pracovišti. A ještě jsem chtěla říci, kolegům, že jsem ochotná si je nyní vyslechnout, aby opravdu toto vedlo k týmové práci, protože toto nařízení je naprosto zásadní pro to, abychom zajistili bezpečnost pracujících. A proto jsem ochotná opravdu vést eh, konstruktivní dialog a v první řadě je třeba brát tedy v potaz právě ty, kteří ty ochranné prostředky budou používat. Děkuji. Uh, thank you. Uh, Děkuji a nyní dávám slovo stínovým zpravodajům, pokud si přejí uh, se vyjádřit. První má slovo pan Kasa ze skupiny EPP. Vážení kolegové, děkuji a dobrý den. Především chci poděkovat Lauře za obrovskou práci, kterou odvedla na tomto dosie. Osobní ochranné prostředky individuálního eh, charakteru a v dobré kvalitě, eh, to je eh, něco velmi významného pro ochranu zdraví při práci a bezpečnost při, při práci protože se jedná o riskantní pracovní místa, takže osobní ochranné prostředky, které fungují dobře, mohou skutečně dosáhnout cíle to je eh, chránit zdraví eh, pracovníka. V tomto případě jde o eh, dosažení celoevropské koherentnosti a proto vnímám i pozitivně návrh komise nahradit stávající směrnici nařízením. Eh, toto téma osobní ochranné prostředky obsahují eh, eh, řadu bodů, které vylepšují návrh komise. Jde zejména o to, aby ochranné prostředky byly uživateli natolik přizpůsobeny, aby odpovídali i potřebám žen, osobám s postižením a tak dále. Kromě toho se navrhují i aplikace pro smartfony, které eh, budou také spolu rozhodovat o tom, kdy a jak používat ochranné prostředky. Eh, navíc mají vzniknout kontaktní místa střediska a má eh, probíhat i určitá informační kampaň, osvětová kampaň, která bude upozorňovat uživatele na eh, možnosti ochranných prostředků. Nemám eh, žádné námitky zatím, ale čekám samozřejmě zatím na zpětnou vazbu ze strany průmyslového sektoru. Rád bych například věděl, do jaké míry se eh, osobní ochranné prostředky dostanou i do volného prodeje. Takže všechna opatření zde navržená jsou pozitivní a děkuji ještě jednou autorce zprávy. Děkuji, pane Kaso. A nyní dávám slovo panu Balasovi, listu demokraty. Děkuji, paní předsedkyně. Je to zpráva, která možná může na první pohled působit technicky, ale je to něco, co je uh, každodenní problematikou pro pracovníky. Eh, tady opravdu jde o to, že pokud něco nefunguje, tak jsou ve lidské životy, takže tady je velice eh, důležité to nastavit. Musíme si uvědomit, že v podstatě je to IMKO, kdo je zodpovědný za toto téma. My tady máme pouze určité stanovisko k tomu eh, a, a my samozřejmě bychom to měli vidět eh, ze, z pohledu pracujících. Eh, existuje již směrnice v tuto chvíli, a teď by vlastně z toho mělo být nařízení, takže je to určitá změna a tyto změny ehm, by měly vést k zjednodušení a zároveň rozšíření působnosti pro těch věcí, e, kterých se to týká, těch prostředků. Některé osobní prostředky by se tedy e, nově dostaly do působnosti. Pan e, zpravodaj tady předložil velmi užitečné a zajímavé návrhy, které můžeme podpořit. Jsou tady některé věci, které bych chtěl zdůraznit. Ve výboru IMCO předsedkyně výboru paní Vicky Ford odstranila jeden z prvků, který pro nás byl určitým krokem vpřed a který byl návrhem komise. Týkalo se to certifikace a konkrétně toho, že ty různé eh, prostředky budou povoleny, že by to bylo obnovitelné jednou za pět let. To by samozřejmě umožnilo lépe kontrolovat kvalitu. A paní předsedkyně výboru IMPO, IMCO eh, navrhla toto vypustit. To znamená, že kdyby tady byla tato eh, akreditace nebo povolení, tak by byla jednou provždy a nebylo by potřeba ji obnovovat. To je podle nás problém, protože zaměstnance lépe chráníte, když to bude obnovitelné, když bude potřeba to vždy po pěti letech znovu povolit. Měli bychom to, eh, ale eh, teď na v tuto chvíli to chtějí eh, zachovat. Ta opatření, opakované kontroly, tam z toho byly vypuštěny a my bychom chtěli vyzvat k tomu, abychom se vrátili k původnímu návrhu komise, který podle nás byl pokrokový. Eh, dále eh, Průmyslové odvětví eh, je kontrolováno každý rok a kontrolovat to ještě jednou za pět let, říkají, by bylo administrativním břemenem. A tady jsme otevření, můžeme diskutovat o tom, jak ten proces zjednodušit, aby to nebylo zase až takové břemeno. Takže eh, tady chceme eh, kráčet tímto směrem. Děkuji. Thank you, eh, Madame Děkuji a nyní paní Dlabajová za ALDE. Thank you, thank you, Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit za Olu Turnes, která je stěnovou zpravodajkou za ALDE. V první řadě bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za revizi stanoviska a návrh stanoviska. Návrh komise měl tři cíle. V první řadě lépe ochraňovat bezpečnost a zdraví uživatelů osobních ochranných prostředků. Za druhé zajistit rovná pravidla pro ty osobní ochranné prostředky, hospodářské subjekty na jednotném trhu a za třetí zjednodušit evropský regulační rámec a prostředí ohledně těchto osobně ochranných prostředků. Podle mého názoru výbor pro zaměstnanost by se měl zaměřit právě na ten zaměstnavatelský aspekt, tedy ochraňovat zdraví a bezpečnost uživatelů těchto prostředků. Výbor EMPL by se neměl soustředěvat na detailní regulaci těchto osobně ochranných prostředků, protože toto spadá do pravomoci výboru pro vnitřní trh. Takže proto se ULA ve své práci soustředí na zacílený přístup posílí právě tu otázku bezpečnosti a zdraví na pracovišti a, a adaptaci pro e, právě pracující. E, chceme poděkovat Lauře za ten přístup, který zvolila a naprosto souhlasím s tím, že osoba, která používá tyto ochranné prostředky, musí být brána v potaz a že tato osoba by měla být středobodem naší práce. Soustředím se tedy na zacíleném přístupu, protože komplikovaná legislativa by eh, nám naprosto odklonila ten hlavní záměr naší práce, je nadbytečná. Proto se budeme snažit zjednodušit legislativu a její implementaci. To je velice důležité pro malé a střední podniky, protože tyto podniky jsou nadbytečně postiženy komplikovanou legislativu a prostě nemají zdroje na to, aby plnili pravidla tak složitých eh, legislativních textů a má to nevhodné dopady. Toto budou hlavní směrové linie práce ULI a budou to také i hlavní takové směrové linie pro předkládání jejich pozměvacích návrhů. Ještě jednou děkujeme zpravodajce a Ula se těší na úspěšnou spolupráci. Děkujeme paní předsedkyně. Děkuji a nyní paní McIntyre za EC. Thank you, Madam President. Um, I would like to, to start by thanking the rapporteur, Lara, very much for the hard work she's put into this. It's Chtěla bych poděkovat zpravodajce za mm, usilovnou práci a těšíme se na spolupráci s vámi. Doufáme, že dosáhneme dobrých výsledků. Existující legislativa musí být eh, aktualizována, musí být souladu eh, s současným legislativním rámcem. Jde o zjednodušení legislativy napříč společným trhem. Takže samozřejmě potřebujeme mít silná doporučení, pokud jde o eh, prostředky osobní ochrany, ale Samozřejmě to eh, záleží, nebo jde o, o modernizaci a zjednodušení již existujících systémů. Doníváme se, že je tady je potřeba to výrazně upravit s ohledem na tyto cíle. Musíme zajistit, že legislativa bude efektivní, musíme ale také zabránit situaci, aby i s tím nejlepším záměrem jsme dospěli k legislativě, která bude eh, příliš velkým, eh, velkou zátěží, bude neproporcionálna nebo nepřiměřená eh, a bude se mít svým účelem. Takže musíme opravdu pomoci podnikům, aby byly v souladu s legislativou, která bude jasná, jednoduchá a efektivní. Myslím si, že naše role spoluzákonodárce je zajistit, že se držíme zásad lepší regulace. Eh, já nemám na mysli, že to nemá být v podstatě žád, nebo že to má být žádná regulace, ale potřebujeme mít jednoduchá pravidla nebo jednoduchou regulaci, tak aby malé podniky eh, mohly lépe dosáhnout schody, protože budou chápat, co se po nich chce. Myslím si, že řízení rizika a vědecké základy eh, nebo mm, podklady by měly být základem pro každou legislativu Evropské unie. Předložíme eh, různé technické pozměvací návrhy. Nechci tady zabíhat eh, do příliš velkých podrobností, ale je tady jedna oblast, která již byla zmíněna. Myslím si, že bychom eh, měli tady se zamyslet nad proveditelností těho pětiletého období pro tedy to povolení, už jsme hovořili o tom, že toto období je příliš krátké s ohledem na životnost e, e, ochranných prostředků jako takových. Já bych se k tomu ráda vrátila, až budeme podrobněji diskutovat o celé věci na setkání stínových zpravodajů. Velmi se mi líbí myšlenka, jak využívat internet, iPhony a tak dále a plně využívat moderní technologie. Já si myslím, že to je opravdu skvělý nápad, abychom e, lépe informovali eh, pracovníky o tom, jak mají využívat eh, prostředky osobní ochrany a proč je to tak důležité. V každém případě, paní zpravodajce, děkuji za práci, kterou dosud odvedla a těším se na konstruktivní rozpravu na setkání stínových zpravodajů. Děkuji a teď dávám slovo paní eh, Tatiana Zdanoka. Yes, thank you, I'm speaking. Děkuji, paní předsedkyně, a mluvím jménem paní Rentke, která je stínovou zpravodajkou, ale nemůže být dnes přítomna. Velmi stručně chceme připomenout eh, kolegům určité údaje, které právě eh, přisuzují ochranným prostředkům ještě větší význam. V roce 2007 se zjistilo, že asi 70 milionů pracovníků eh, trpí nemocemi s povoláním. A pak e, se také zaznamenalo 2,7 milionů e, pracovních úrazů, které způsobily minimálně tři dny absence z práce. Asi 3681 úrazů došlo přímo e, na pracovišti a byly fatální. Takže bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou základním právem a pracovníci by měli mít právní eh, nárok eh, na ochranu eh, při práci, bezpečnost a důstojnost. Použití osobních ochranných prostředků je proto zcela zásadní pro snižování ehm, počtu pracovních úrazů je nezbytné eh, také zajistit eh, dohled a kontrolu, eh, jakmile budou ochranné prostředky k dispozici na trhu kdekoliv se zjistí, že ochranné prostředky jsou riskantní, musí být okamžitě staženy z trhu. Také eh, je nutno zajistit, aby eh, byly k dispozici srozumitelné informace o použití, údržbě mm, a eh, opravě ochranných prostředků. Zvláštní pozornost musíme věnovat i tzv. nedeklarované práci zejména pokud jde o kontrolu dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, zejména v riskantních oblastech. Tady nesmí, ne, nesmíme dopustit, aby se zaměstnanci um, jaksi vyvlékli odpovědnosti. Musíme tedy e, i dbát na e, ty oblasti, kde e, je práce vykonávána na černo nebo ilegálně. My velmi schvalujeme zprávu a pozměňovací návrhy předložíme ehm, též, zejména ohledně takzvané nedeklarované práce a o adekvátním použití, údržbě a ehm, čištění osobních ochranných prostředků. Děkuji. Děkuji Ines Zuber z skupiny GUE. Thank you for that, because that means... Chcete promluvit, tak děkuji. To znamená, že se můžeme hned připravit na hlasování a začít. Chci pouze zmínit, že eh, lhůta pro předložení pozměvacích mm, návrhu k eh, této zprávě je 3. března do 12 hodin dopoledne a s schválování v parlamentu 1. dubna 2015. Ale nyní je na čase přistoupit k hlasování. Okay, then we'll start. Dobrá, takže začneme s hlasováním. V první řadě tu máme využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a podporu pro vydavatelské činnosti a teky v Řecku. Jedná se o elektronické hlasování, takže prosím. Vote is open and... Zahajuji hlasování. Máme tu jednoho člena EPP navíc. Jeden člen EPP je stále navíc. We take it from start. Takže prosím, začneme znovu. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. Stále tu máme jednoho člena EPP navíc, omlouvám se, říká paní předsedající. you find him or her? Už jste toho vyníka našel? Ale omlouvám se, stále je tu jeden navíc. Nyní je to v pořádku, uzavírám hlasování a přijato velkou většinou. Nyní tu máme vysílání Atiky v Řecku a zahajuji hlasování. Are there the right figures? Yes, the vote is... Máme tu správné počty hlasujících a uzavírám hlasování a opět přijato. Eh, Mr. Kasa? Pane Kaso? Paní předsedkyně, ještě předtím, než přejdeme k dalšímu hlasování, EPP může souhlasit s textem té ústní otázky, tak jak je nyní formulována. Nicméně myslíme si, že to není to nejlepší načasování vzhledem k tomu, že komise stále ještě čeká na informace od německých orgánů a ve světle této skutečnosti žádáme, aby se hlasování o přijetí tohoto ústního pozměňovacího návrhu odložilo. Madam Steinruck. Paní Steinruck. Eh, to není eh, v zásadě německé pravidlo. Ehm, jak se zavádí tyto strop, eh, ty, to dolní hranice v členských státech, ale jde o zásadní pozici a proto si myslíme, že by to mělo zůstat na pořadu jednání tak, jak to bylo plánované a měli bychom o tom dnes hlasovat. Harkin? Paní Harkin, ano, jen velice stručně chci říci, že souhlasíme s postojem EPP, myslíme si, že až budeme mít reakci od německých orgánů, pardon, mluvá se řečnice od komise, a myslím si, že reakce německých orgánů by to měla být 4. března. Myslím si, že třeba to, aby toto komise zvážila a pak budeme v lepší pozici k zvážení tohoto, protože je to velice důležitá otázka. Tady jde jenom o načasování a myslím si, že právě vzhledem k tomu kontextu a načasování je lepší toto odložit. Gue, prosím. Dobrý den, my jsme pro to, aby se tato ústní otázka odhlasovala okamžitě, protože je pro dané odvětví velice důležitá a jak již tu zaznělo, a je to tak podobné s, jako s tímto odvětvím po celé Evropské unii. Děkuji paní McIntyre za ECR. Ana, já bych velice ráda podpořila EPP a velice souhlasím s Marian Harking. Nebudu opakovat to, co řekla, ale měla absolutní pravdu. Ano, takže vidím, jaká je tu většina, nicméně, aby to bylo formální, tak prosím, rychle to O tom hlasujme elektronicky, tedy pro ty, kdo jsou pro, aby se hlasovalo dnes. Kdo je pro o pro odložení dnešního hlasování, takže zahajuji hlasování nyní. Ah. Have you all voted? Již jste hlasovali, uzavírám hlasování. Dobře, takže budeme o tom hlasovat dnes. A jenom si ověřím, zda mám správný hlasovací seznam. Takže hlasování o té otázce k ústnímu zodpovězení komisi. Zahajuji hlasování. Už jste hlasovali, uzavírám hlasování. Hmm. It's adopted. A přijato. Now we'll vote on a nyní budeme hlasovat o návrhu zprávy pana Gutierrez Prieta o evropském semestru pro zaměstnanost a sociální politiku a koordinaci této politiky a začneme návrhem 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? přijato, ale myslím si, že si to ověříme elektronickým hlasováním. Zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. A zamítnu to. A nyní přejdeme k kompromisu K. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis L. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ale musíme to prověřit. Zahajuji hlasování. Kompromis L. Jedná se o kompromis L. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. A přijato. Then we end up at compromise. A nyní kompromis M. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 109. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Návrh 110, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme návrh 110, zahají hlasování. The vote is open and now the vote is closed. A uzavírám hlasování. Ano, zamítnuto. Návrh 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 115. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ne, prověříme. Zahajuji hlasování. A uzavírám hlasování. Ano, a je to přijato. Návrh 114. Ten odpadá a nyní se dostáváme k návrhu 117. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 119. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 118. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní 120. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Návrh 121, o tom budeme hlasovat později. A nyní návrh 122, 123, pardon, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní kompromis N, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní přeskočíme až k návrhu 132. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 133, první část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano, prověříme. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. Ano a zamítnuto. Nyní Kompromis O. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 140. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Prověříme si tento, takže zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. Ano, zamítnuto o jeden hlas. Nyní kompromis P. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní návrh 148. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. A návrh 149, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A návrh 152, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A návrh 150, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověřujeme návrh 150, zahají hlasování, uzavírám hlasování a zamítnuto. Návrh 151, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 153, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 154, o tom budeme hlasovat později a nyní se dostáváme ke kompromisu Q. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 157, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Prověříme, ano, prověříme 157. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. Ano a zamítnu to. Návrh 158. Tady chci říci, že pokud bude přijat, tak to znamená, že kompromis R padá. Budeme tedy hlasovat o návrhu 158, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A tímto se dostáváme ke kompromisu R, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní kompromis S. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Nyní návrh 175, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 176, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní kompromis T, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 182, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 183, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 184, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis U, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 189, kdo je pro, proti, zdrželi se, a myslím si, že toto musíme prověřit. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování k návrhu 189. Ano, ale nikdo nezvedl ruku. Kompromis V. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 193, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 194, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 195, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis 2TV, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní se dostáváme k návrhu 200. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a přijato. A nyní návrh 200. Jednička ta padá, takže hlasujeme o 202, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 203, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 204, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 205, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme si tento návrh. 205, zahajuji hlasování a uzavírám hlasování a zamítnu to. Návrh 206, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní kompromis X. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Chtěl jste něco říct? Nebo chtěla jste něco říct? Ano. Zda můžeme prověřit fungování hlasovacího přístroje. You have a problem with... Máte problém s hlasovacím přístrojem? Nevím, zda tu máme někoho, kdo by vám mohl pomoci. Check that you have your card. Uh, Jenom zajistěte, abyste tam vložila správně kartičku. Takže vracíme se zpátky ke kompromisu X. Kdo je pro? proti, zdrželi se, pro. Přijato. A nyní se dostáváme k návrhu 219. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme si 219 a zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Ano, a přijato o jeden hlas. Návrh 220. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis Y Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní se dostáváme k návrhu 235. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 236. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh Kompromisní návrh Z. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní návrh 244. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 245. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nejsem si jistá, protože jste zvedli málo ruk, to znamená, prověříme elektronicky a uzavírám hlasování. A přijato. Omlouvám se, ale musíte pořádně zvedat ruce. 246, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 249. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále tu máme 253. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 254 a 255 a 256 jsou zhodné. Takže odhlasujeme dohromady, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Takže si ověříme tyto tři návrhy 254 až 256. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. Zamítnuto. Nyní 257, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme, zahajuji hlasování a uzavírám hlasování, zamítnuto. 258, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejete si prověřit? Ano, ověříme 258. Zahajuji hlasování. Máme tu problém. Dvěstě padesát osmička. 258. návrh Sofie Ribéry a Heinze Beckera. A uzavírám hlasování. A zamítnuto. A nyní návrh 261. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 200 60, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 259, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověřujeme 259. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. Přijato. 262, kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 263, kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Nyní návrh 264 pokud tento je přijat, tak kompromis AA padá. Ale v první řadě hlasujeme o návrhu 264. Kdo je pro? Proti? Takže ten nebyl přijat a musíme hlasovat o návrhu AA kompromis. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A nyní se dostáváme ke kompromisu AB. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní návrh 289, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme, ano, prověříme 289. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato o dva hlasy. Návrh 290, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Mm, prověřujeme 290, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování, přijato 33 hlasy, nyní 291, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ano, prověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. A návrh 292. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní Kompromis AC. Kdo je pro? Proti? Zdrželi, zdrželi se? Přijato. Nyní návrh 298. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 299. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 300, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 301, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní 302, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 300 Tři, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověřujeme 302, 303, zahoji hlasování, uzavírám hlasování. Ano, a zamítnuto. A nyní 304 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Musíme tento návrh prověřit. Zahajuji hlasování a uzavírám. Byla to 304. Ano, ale bylo to přijato větší většinou. Je tu nějaký problém s přístrojem? Měli bychom zopakovat hlasování k té 304. Dobrá, učiníme tak. Ještě jednou zahojí hlasování. Hlasujeme o 304. A uzavírám hlasování. Už to funguje a přijato. Návrh 305. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 306. Kdo je pro? Přejete si prověřit 305. Ano, zahají hlasování k návrhu 305. A Uzavírám hlasování. Ano a přijato. A nyní návrh 306. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 307. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní kompromis AD. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh na další stránce 317. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo zamítnuto. Takže prověříme. Ano. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. Ano, zamítnuto. Amendment 318, uh, those in... 318, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 319, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 320. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Třista dvacet jedna eh, pokud tady budeme být většinou pro 321, znamená to, že kompromis padá, takže budeme hlasovat o 321. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis AE. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AR na samém eh, spodu této stránky, kdo je pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 324 padá, to padá. Takže máme pozměňovací návrh 325. Ten pozměňovací návrh padá, protože AE byl schválen, eh, takže 325 padá také. Eh, máme tady pozměňovací návrh 327, protože ty ostatní padají. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis AF. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 336. Proti? Zdrželi se? Musíme to ověřit, protože jsem nevěděla, jak to vypadá. Takže 336, pozměňovací návrh, hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnut. Teď máme pozměňovací návrh 343. Máte slovo. Paní předsedkyně, ještě musíme hlasovat o 325C. de Veronika López Fontany. Veroniky López Fontany. We did vote. It was adopted. Hlasovali jsme o tom, bylo to schváleno. Na 343 na straně 26 dole. Kdo je pro? Strana 26, pozměňovací návrh 343. Někde je to eh, stránka 31, protože v jiném dokumentu je to jinak stránkováno. Pozměňovací návrh 343 Maria Arena a pan Baje. Dobře, takže jsme u toho stejného bodu. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 344, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 345, kdo je pro, proti, zdrželi se, padá. Takže 346, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 346 musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 347 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis A G, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 356, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 357, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. 357 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 358. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 359. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 360. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 361, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 362, stažen. 365. Máme tady dva pozměňovací návrhy, 363 a 365 jsou identické a pokud eh, budou odhlasovány, tak kompromis padá. Takže hlasujeme o 363 a 365 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 365 je identický, takže eh, tím je to odhlasováno. A teď tady budeme hlasovat o kompromisu AH, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 370, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 372, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 371 padá. 373, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis AI, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis AS, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 387. To je na následující straně v většině případů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 388 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 389, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 390 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 391 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A chcete, abychom to ověřili? Dobře, 391 ověřujeme. Zahajuji hlasování k 391. Končím hlasování a je to schváleno. Máme tady šest pozměňovacích návrhů. 392, 393, 94, 95, 6 a 7. Všechny jsou identické. A pokud tady bude e, silná podpora pro tyto pozměňovací návrhy, tak e, kompromis A je padá. Takže teď hlasujeme o 392 až 397, kdo je pro, proti, zdrželi se, je to zamítnuto. E, kompromis A je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 402 říká předsedně, kdo je pro, proti, strčili se schváleno. Pozměňovací návrh 405, kdo je pro, proti, strčili se schváleno. 405 ověříme, kdo je pro, Končím hlasování. Je to schváleno. 407. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 409. 407 chcete ověřit? Dobře, zahajuji hlasování k 407. Kdo je pro? Takže 407. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 409 pro, proti, drželi se, Zamítnut. 408. Někdo chtěl ověřit 409, takže ověřujeme 409. Zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Schváleno. 408 padá, takže máme 410. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 410 ověřujeme. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Schváleno. Kompromis AL. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A 423. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 424. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 425, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyřista šest, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 427, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AM. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis AM. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Teď poskočíme k pozměňovacímu návrhu 442. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že toto musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. 443, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Kompromis AO pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48. 454 je identický, takže o těchto dvou hlasujeme společně pro, proti, drželi se zamítnut. 452 pro, proti, drželi se, schváleno. 453, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověřit, ano, budeme to ověřovat, 453, ověřujeme, zahajuji hlasování a končím hlasování a je to zamítnuto. Kompromis AP, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 462. Pozměňovací návrh 462, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 463, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 464. Pokud získá většinu, tak kompromis AQ bude padat. Takže nyní hlasujeme o 464. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. Kompromis AQ. Pro, proti? Zdrželi se. Schváleno. A potom pozměňovací návrh 472. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Ověříme to. 472 ověřujeme. Končím hlasování. A je to schváleno. Pardon. Je to schváleno. Je to schváleno. Ovšem, jeden za EPP, tam je problém se zařízením. Myslím si, že tady bychom neměli o tyto věci zbytečně bojovat. Zkrátka zopakujeme hlasování. Ještě jednou zahajuji hlasování k 472. Musíte zmačknout tlačítko. Hlasujte prosím o 472 a bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 až 7 unblock pro, proti, zdrželi se. Nemůžeme o tom hlasovat unblock, protože eh, my tady k tomu máme různý názor a nejsme jediní. Takže dobře, pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 3, pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 4. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis A. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, schváleno. Kompromis B. Kdo je pro? Proti. je to pokryto kompromisem A. Není to pokryto. Dobře, dobře. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Ověříme pozměňovací návrh 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Kdo je pro? Ti? Začneme od začátku. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis D, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis F, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 37 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 48 pro, proti, drželi se, zamítnut. Ověřit 48, takže ověřujeme 48. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 49, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Ověříme 49. Zahajuji hlasování a končím hlasování. A je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Ověříme pozměňovací návrh 50. Zahajuji hlasování a končím hlasování a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 55, kdo je pro, proti, zdrželi se. A to musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. a je to schváleno. 57, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 58, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 66. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis H, kdo je pro, proti, schváleno. 72, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 72 ověříme. Zahajuji hlasování Končím hlasování. A schváleno. Kompromis 1, pardon, kompromis I. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. E, kompromis je, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 85. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 85. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. A nyní eh, budeme hlasovat o takto pozměněném návrhu elektronicky. Takže zahajuji hlasování o pozměněném návrhu a končím hlasování. Děkuji. Je to 38 pro a 10 proti. Eh, tím skončilo naše hlasování a já vám děkuji za účast. Sorry, there was some sort of mistake. Promiňte, došlo k jakému si pochybení s čísly a s technikou při posledním eh, elektronickém hlasování. Takže musíme ještě jednou hlasovat, než opustíte místnost. Bylo to to konečné hlasování, které proběhlo právě nyní, nakonec. Yes. Yeah.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 Eh, tak aby voliči eh, viděli, jak každý z nás hlasoval v tomto případě. A to znamená, že musíme zopakovat to konečné závěrečné hlasování, které bylo elektronické. Musíte si opět připravit kartičky, zasunout je do hlasovacího zařízení, jste připraveni, takže elektronické hlasování o zprávě, eh, návrhu zprávě, zprávy v upraveném znění. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Výborně, tak uvidíme, jaký bude výsledek. Je to téměř eh, stejný výsledek, 38 hlasů pro, takže nyní všichni budou vidět, jak kdo z nás hlasoval. Okay, friends, uh, we'll start. Dobrá, přátelé, začínáme opět s diskusí. Thank you. Well, we will proceed with the... Takže budeme pokračovat v jednání a nyní dám slovo velmi důležité zprávě panu Beckrovi. Jde o Evropskou síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce. Takže dávám slovo panu Beckrovi. Srdečně vám děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Máme tady co dočinění s pozoruhodnou iniciativou komise a toto chci výslovně zdůraznit v pozitivním smyslu, což obvykle v parlamentu neděláváme ve vztahu ke komisi. E, tento návrh vedl na vaší straně, milí eh, kolegové, k eh, nebývalé aktivitě a to vítám. Máme 699 pozměňovacích návrhů. Eh, a tady se projevily následující důležité body. Za prvé, otázka zapojení sociálních partnerů do mm, předmětu zprávy také v souvislosti se spoluprací se sociálními partnery a s národními koordinačními eh, orgány a sociálními partnery. Zapojení sociálních partnerů do koordinační skupiny anebo zapojení sociálních partnerů do programového plánování. Chtěl bych říci, že to považuji za mimořádně důležité, co zde bylo předloženo. A současný stav, respektive můj postoj je takový, že sladění se sociálními partnery považuji za podstatné. Veškeré přínosy, vstupy sociálních partnerů jsou na nejvýš vítány. Moje hranice spočívá eh, na úrovni rozhodování eh, sociálních partnerů. To tam zatím ještě nevidím, ale jinak mnohé z toho, co jste vy, milí kolegové, kolegyně, předložili, eh, hodnotím pozitivně. Je zde další těžisko pozměvacích návrhů a to eh, v tématu přeshraničních partnerství, to znamená přeshraničního zapojení eh, sítě EURES do konkrétní práce v pohraničí. Eh, k tomu velmi stručně několik slov. Ano, vnímám to jako něco velmi pozitivního a budu se snažit to náležitě do zprávy eh, promítnout. Samozřejmě ve je zde třetí oblast ještě, kde se názory různí a to je oblast praxe a e, také e, výučných míst v rámci sítě EUR, e, EURES. Je na místě požadovat energicky, aby k tomu došlo a také vést hranici tam, kde to neodpovídá reálné situaci na trhu práce. Můj základní postoj k tomu asi znáte, já to vnímám jako něco pozitivního a Eh, těším se podpoře ze strany mnoha kolegů, kteří předložili pozměňovací návrhy, ale mám za to, že alespoň eh, eh, začínající diskuse o kompromisech předpokládá právně jasné pracovní poměry a zaměstnanecké vztahy. A na tom budeme ještě pracovat. Další téma připuštění člena nebo partnera Euresu a také možnost odnětí takovéhoto připuštění nebo registrace. Ano, to je velmi hodnotný návrh, to musí být možné. Nyní e, zaznamenáváme rozšíření sítě EURES a proto musí být také možné přizvat e, další členy anebo ty kteří neposkytují nebo nepřinášejí odpovídající přístup zbavit účasti. My všichni víme, že pokud je o otázku delegovaných právních aktů, aktů máme již osvědčené postoje, chceme za normálních okolností, aby komise nerozhodovala sama bez parlamentu. Dovedu si ale představit, že v projektu tohoto druhu, kde se objevuje spousta technických detailů, E, některé oblasti prostě nevyžadují politické rozhodování. To bych chtěl také ještě prověřit, e, vyjasnit a potom spolu s vámi ještě rozvinout. Zapojení členských států a mm, jejich specialistů je zde také důležité a chtěl bych, aby tady bylo zakotveno jejich spolurozhodování, nejenom právo na vyslechnutí nebo právo na projednání. Ehm, myslím si, že otázka nabídek pracovních míst která by neměla být ehm, zveřejňována na platformě EURES, je legitimní, ale to je legitimní, ale myslím, že potřebujeme jasné podmínky a definice pro tyto výjimky od členských států. To členské státy musí předložit otázka prováděcí zprávy každoroční. E, to vnímám pozitivně, domnívám si, ale že tato zpráva i s pohledu informačních a komunikačních technologií vyžaduje napřed určitou počáteční rozběhovou fázi a teprve při plném rozběhu můžeme požadovat tuto, toto spravodajství. Dále evaluace ex post patří také k tomu. Já jsem obdržel velmi pozitivní eh, vstup či podnět v němž eh, výraz pracovní síla, co by uživatel EURES má být definován jako osoby hledající práci, protože v té chvíli nejsou e, pracovní síly, ale osoby hledající práci. To bychom tam měli zapracovat dále. E, vyskytlo se několik kritických poznámek, zejména jsou to poznámky a pozměňovací návrhy, které pocházejí ze Spojeného království, protože e, víme, že tam panuje velká vnímavost vůči otázce zdali je svrchovanost členského státu tím či o ním dotčena nebo nikoli. Tady, myslím, musíme vstoupit do diskuse, abychom eh, tyto obavy zmírnili, protože má smysl eh, například se podívat na články 45 a 47, kde je už eh, mnohé upraveno, co nyní nemusíme zde zvlášť pro, projednávat. Pokud jde o projednávání o kompromisech, já jsem skutečně ochoten celou řadu těchto hodnotných pozměňovacích návrhů eh, zapracovat do textu, ale domnívám se, že pouze to, co evropský trh práce dále rozvine, má místo eh, v tomto textu. A vše to, co způsobuje případně více byrokracie, anebo co může oslabit potenciál sítě EURES, e, budu skutečně vnímat kriticky a hodnotit kriticky. Ještě moje prozba. Chtěl bych se stínovými zpravodají společně počínaje týdnem od 10. března vstoupit do eh, diskuse. Příští týden bohužel nebudu moci v tomto zapracovat, protože eh, musím se účastnit služební cesty EPP a proto rozešlu e-mail na zpravodaje eh, kterým navrhnu ten zmíněný termín. Předem jim děkuji za ochotu spolupráce, ale ještě jednou také děkuji za všechno to, co jste mi poslali ve smyslu pozněvacích návrhů, které považuji za velmi hodnotné. Děkuji vám. I... Děkuji, pane Bekče, a než udělím slovo stínovým zpravodajům, bych ještě chtěla zmínit několik slov na adresu jednoho člena sekretariátu. Kája Sebe, prosím, povstaňte. Původně seděla tady vedle mě a byla nesmírně profesionální ve spolupráci se mnou a nyní nás opouští, totiž jde do jiného výboru, do výboru Ekon a já bych se chtěla s ní rozloučit a myslím, že si zaslouží váš potlesk. Thank you, Kajo. Děkuji, Kajo, a Doufáme, že ve výboru EKON se bude také přihlížet k otázkám pracovního práva. A nyní dávám slovo eh, panu Simonovi, eh, stínovému zpravodaji za socialisty a demokraty. Děkuji paní předsedkyně a děkuji panu Bekrovi a děku, blahopřeji mu za to, že řídí tento proces tak kompetentně a energicky a mohu ho ujistit eh, za nás, že se těšíme na konstruktivní spolupráci, tak jak tomu bylo doposud a došlo již eh, k dohodám o řadě konstruktivních názorů. Samozřejmě, že nemůžeme vyřešit všechno v oblasti zaměstnanosti nebo vykořišťování, ale učiníme alespoň pár kroků vpřed. Eh, některé aspekty při studii eh, návrhu mě poněkud překvapily, zejména nedostatek, který se objevil, pokud jde o neexistenci evropského práva ohledně stěžejních definic, které jsou přece zcela zásadní pro naši práci. Například v evropském právu není, neexistuje definice práce nebo pracovníka eh, nebo praktikanta eh, nebo eh, stážisty a to mě skutečně překvapuje. A to potřebujeme při další práci jak přijímat, o, jak přijímat zákony o um, aspektech, které nejsou definovány. Další obecný bod. Celý tento rámec spočívá na účinnosti nebo neúčinnosti služeb zaměstnosti v členských státech, ale vůbec neřeší tuto neúčinnost veřejnost neusiluje o její měření, o její podporu, um, o její um, kritiku a k tomu musíme přistupovat seriózně, chceme-li učinit pokrok v této oblasti, um, musíme to řešit na evropské úrovni. Já osobně jsem předložil 54 uh, z těch 6. 1090 eh, návrhů, nebudu je nyní komentovat. Vím, že všichni jste eh, včera večer v noci dlouze pracovali na svých vlastních připomínkách. Já bych využil pouze krátkého času, abych položil několik otázek eh, na adresu jiných předkladatelů pozměvacích návrhů o kterých jsme včera večer jednali a vytvářeli si, vytvářeli si vlastní názor. Za prvé, Eh, pokud jde o eh, pozměvací návrh 306 eh, pra, praktikanty a tak dále, chci se zeptat pana Beckera a kolegy z EPP, jak si představujete, abychom zaručili, že praktikanti kteří v rámci tohoto systému budou um, mít přístup k práci a budou mít stejné podmínky. A také pozměvací návrh 402 eh, tam se hovoří, že pravidla, která eh, upravují eh, vlastně působení praktikantů, by měla podléhat evropskému právu, ale přece evropské právo neexistuje, které by tyto eh, poměry praktikantů, pracovní poměry praktikantů, stážistů upravovaly. Samozřejmě, že nechceme nikoho z tohoto procesu vylučovat, ale nechceme také, aby mladí lidé byli podváděni nebo vykořišťováni Eh, nějakým způsobem. Pokud jde o eh, další klíčovou koncepci eh, v návrhu o partnerech a členech, stále mi ještě není jasné, jak to jednotlivé politické skupiny rozlišují. 208, pozměňovací návrh 208 EKR nahrazuje členy národními koordinačními centry, ale to mm, nemá smysl, myslím. Není to velmi politické rozlišení, ale e, z technického hlediska, když chceme vytvořit zákon, který funguje, tak to musí být jasné, koherentní a správné a myslím, že to v této chvíli není. Pokud jde o poplatek, e, návrh GUE, myslím, chce zachovat poplatky o, pro služby, pro zaměstnance a pracovníky a myslím, že napříč spektrem jsme se shodli, že to není v duchu eh, toho, co očekáváme od této legislativy. Mohlo by GUE vysvětlit, proč chce za tyto služby vybírat poplatky, to by bylo velmi užitečné. A nakonec eh, chci se vyjádřit k článku 14. To je stěžejní článek podle mě celého dokumentu. Je to článek, který eh, žádá od členských států, aby veškeré veškerá svá eh, volná místa uváděla, uváděli na portál EURES. My to podporujeme, vnímáme to velmi pozitivně a aby bylo jasno. V současnosti je to systém, který nefunguje dobře, poněvadž eh, Spojené království například inzeruje milion prázdných míst, 600 míst inzeruje Německo, eh, další stovky Itálie, Francie a tak dále. To skutečně není vyvážený evropský systém a není to systém, který by podporoval eh, dobré bratrské vztahy mezi členskými státy, takže je důležité, abychom to uchopili správně. Děkuji vám. Děkuji a nyní dám slovo paní Žitňanské z EKR. Děkuji velmi pěkně, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně, a v první řadě mi dovolte, abych i já poděkovala panu zpravodaj Beckerovi za velice dobře odvedenou práci. Já si myslím, že tady ta spolupráce je právě z těch kterých si můžeme vážit a jsem za ní vděčná, protože probíhá otevřený dialog a je také velice konstruktivní. Pro mě jakožto člověka, který se této tématice věnuje hodně z toho praktického hlediska, tak je důležité, aby celý ten projekt byl známý, aby o něm lidé vůbec věděli. Takže souhlasím i s tím, co řekl pan Becker na posledním setkání, tedy že je třeba zvýšit povědomí o tomto programu, o Euresu. Druhá věc, která je mimořádně důležitá vzhledem k vysokému počtu lidí bez zaměstnání i u různých marginalizovaných skupin, tedy týká se skupin lidí se zdravotním postižením nebo kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tady je důležité, aby i pro ně byla mobilita dostupná, aby i oni měli přínosy z této mobility a proto vítám to společné úsilí, aby se tedy eh, odstranily bariéry v celém Euresu, aby byl tedy přístupný i lidem se zdravotním postižením. A také bych byla ráda, kdyby se nám podařilo dosáhnout toho, že i ta kontaktní místa budou bezbariérová a budou přístupná všem lidem bez ohledu na to, eh, zda mají zdravotní postižení nebo ze, z jakého prostředí přicházejí. A ještě poslední připomínka z mé zkušenosti z reálii Slovenska si myslím, že je dobré, když jsou jasná pravidla, když tedy dopředu víme, jak asi co bude platit. A proto bych se chtěla přimluvit za to, co jsem tu již zmínila. Tedy souhlasím s tím, aby partneři a členové měli jiné postavení, a aby i jednotlivé členské státy si mohly říci, koho připustí do Euresu a jak si nastaví podmínky zveřejňování a nezveřejňování, ale na druhou stranu se mi zdá správné mít v tomto nařízení následující věc, tedy v případě, že ten neveřejný poskytovatel služeb zaměstnanosti splní kritéria pro to, aby se stal partnerem tak aby se stalo automaticky, aby to nebylo o tom, že tedy buď mu mohou nebo nemusí ho připustit do této sítě, aby tam byla ta právní jistota, že pokud jednou podmínky splní, tak se partnerem stane, pokud je nesplní, tak se nestane. A ještě souhlasím i s tím, co řekl pan Becker před chvíli. Pokud by někdo nějakým eh, způsobem snížil tu kvalitu, tak musí existovat způsob, jak takovéhoto člověka nějakým způsobem odvolat, nebo tedy tu agenturu eh, z toho stáhnout. Takže ještě jednou děkuji za spolupráci a těším se na společné setkání. Předpokládám, že to bude ve Štrasburku. Děkuji, paní Dlabajová. Děkuji, paní předsedkyně také já chci poděkovat panu Beckerovi a dalším stínovým zpravodajům za připomínky a za velice dobrou diskuzi. Pracovní mobilita v rámci EU je důležitým faktorem pro řešení otázek nezaměstnanosti, zejména u mladých, takže musíme zajistit rychlé schválení nařízení. Myslím si, že bychom měli přezít zodpovědnost a pohnout se s tím rychle vpřed, s tím se asi všichni souhlas zhodneme. Eh, měli bychom mít modernizovanou síť eh, EURES, který bude důvěryhodný, eh, kvalitní, flexibilní a dobře známý mezi Eh, lidmi po Evropě. Ještě k některým pozměňovacím návrhům, které předkládám. V první řadě ta skupina pracovních volných míst by měla být navýšena. Měly by eh, se tam nabízet také místa na stáže a praxe. Eh, neměli bychom to zakládat na druhu smlouvy, to je totiž důležité zejména pro mladé lidi, aby byli schopni nalézt jakoukoliv nabídku přes druh toho uh, Eh, té smlouvy, ať je to tedy stáž, eh, praxe nebo dlouhodobá smlouva. Měli bychom tedy podpořit zejména ty eh, mladé hledající práci. Oni jsou ochotní se totiž i stěhovat za praci. Ta volná výsta by měla být otevřena všem, kteří mají právní pravomoc pracovat v EU. Samozřejmě, že to mohou být určité druhy pracovních míst, které si vyžadují určitou eh, národnost, eh, jako třeba otázky práce v bezpečnostních složkách, ale jinak by se tedy pracovní místa měla nabízet všem, kdo k tomu mají právo. Já předkládám pozměňovací návrhy konkrétně o tom, o těch, eh, kteří hledají pracovní místo, tam bychom měli hledat tedy tu opravdovou mobilitu, změnila jsem tam eh, tu, tu terminologii u těch takzvaných job seekers. EURES eh, dále by měl být uživatelsky eh, přátelský, měl by také poskytovat služby online, aby se snížily náklady a aby byl úplně zpřístupněn. Dále pozornost by se měla věnovat také stávajícím a budoucím přeshraničním partnerstvím. To je zejména důležité v regionech, jako je ten můj, což je taková křižovatka a dívám se také na moji kolegyni ze Slovenska, z Rakouska. A další pátý bod, význam soukromých aktérů, kteří mohou poskytovat služby na Euresu. To je také zásadní, protože soukromně poskytované služby a tyto subjekty mohou být významnými partnery. Jejich povinnosti by měly být jasně stanoveny, ale EURES by pro ně by měl být dostatečně atraktivní a ne jenom zatěžující. Takže tady je opravdu důležité, abychom se pohli k rychlému schválení e, tady v Evropskému parlamentu, protože myslím si, že stávající situace s pracovními místy v Evropě si vyžaduje opravdu rychlé reformy v tom, této oblasti a měli bychom Evropě nabídnout rychlé příležitosti. Já se tedy těším na závěrečnou práci se spravodajem a se všemi stínovými spravodaji. Děkuji vám za tu prozatímní spolupráci. Thank you, uh, Pal- Děkuji Paloma López za GUE. Máte slovo. Dobrý den a děkuji za slovo. V první řadě chci poděkovat za práci, která byla vykonána všem těm, kteří se do tohoto zapojili. My jsme předložili za GUE různé pozměňovací návrhy, které zdůrazňují různé aspekty. Začnu tím obecným aspektem, když hovoříme o mobilitě. Mobilita nemá dobrovolnický charakter, zejména v těch zemích jihu, které byly závažně postiženy krizi a také politiky, politikou sporných opatření, které se tam provedli právě, abychom vzešli z té krize, ale jak jsme zaznamenali, nefungovalo to. Tedy země jihu nemají ten dobrovolnický aspekt mobility, takže nechápeme v tuto chvíli, proč tedy mobilita by měla být něčím pozitivním, když byla takto nějak vnucena těm, kteří ztratili práci. Za druhé, myslíme si, že služby by měly být veřejného charakteru, neměly by tu být nějaké soukromé iniciativy, které tedy obecně ze zkušenosti z příkladu, které jsme měli ve Španělsku, vedou k diskriminacím, zejména u těch z nejvíce zranitelných skupin, které vůbec nemají přístup k nabídkám zadaných podmínek. Také je to nízká úroveň kontroly těch internetových portálů, které řídí ty pracovní nabídky a řídí i tu poptávku. Myslíme si, že toto by mělo zavést jinou úroveň kontroly. Také také vůbec nezdílíme vybírání těch poplatků pracujícím. To je opravdu portál, který by měl být naprosto bezplatný a je tu málo těch kontrolních a dohlížecích prvků, s kterými se tu přichází, jak vůči tedy těm partnerům, tak ohledně celého toho balíčku opatření, která mají být provedena. A v neposlední řadě si myslíme, že eh, by měla být mnohem aktivnější účast sociálních partnerů v této síti EURES, aby se zajistilo její dobré fungování a aby se právě zabraňovalo diskriminacím v té pracovní oblasti. Děkuji. Thank you, Jean Lambert from... Eh, děkuji, Jean Lambert, zelený. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já tady hovořím za pana Tomase Mišeliče, který je stínovým zpravodajem a nemůže být dnes mezi námi. Nejprve osobní připomínka. Chtěla bych trochu zareagovat na to, co tady bylo řečeno, tedy že víme, že lidé eh, se eh, stěhují za prací z nejrůznějších eh, důvodů a pokud o, jde o EURES, tak má být zajištěno, aby ta zkušenost z toho byla co nejpozitivnější ve všech fázích. E, tam jde o hledání práce, poskytování informací a tak dále. E, takže e, teď se vrátím k tomu, co říkal Tomáš. Toto zatím byla moje poslední připomínka. Trošku jsem zneužila tu svoji pozici. Takže Eh, přáli bychom si, aby systém EUROS nebyl pouze webovou stránkou. Myslíme si, eh, že zapojení soukromých společností a ten eh, automatický systém, že to je opravdu slibné a že díky těmto inovacím to bude vše efektivnější. Myslíme si, že nejdůležitějším prvkem EuroSu jsou služby a podpora poradců sítě EURES a proto bychom si přáli, aby ta služba byla stále profesionálnější. Eh, větší viditelnost a podpora, to je to, co potřebuje eh, tato síť, aby ty služby byly osobnější, aby pracovníky mohli, mohli činit, pracovníci mohli činit skutečně informovaná rozhodnutí a využívat své právo na pohyb. Eh, je tady samozřejmě kvalita služeb, monitoring, jsou tady různé nástroje, například eh, specifická doporučení pro jednotlivé země, aby tady byl přímější monitoring. Eh, myslíme si, že to je důležité. Potom tady důležité Eh, nebo nevytváříme žádné nové útvary, ale chceme propojit eh, více eh, spolupráci s těmi, kteří již existují zvýšit eh, úspěšnost pro ty, eh, kteří jsou nejzranitelnější, eh, například také pokud jde o jazyky a také nediskriminace je velice důležitá. Je to úhelný nebo základní kámen dobře fungujícího vnitřního trhu. Pak si myslíme, že je důležité integrovat již existující mechanismy do rozvoje služeb a pan stínový zpravodaj se velmi těší na spolupráci s panem Bekrem a dalšími stínovými zpravodaji ve snaze nalézt ta nejlepší řešení pro ty, kteří budou eh, služby EURES využívat. Děkuji, Laura Agia z EFDD. E Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat eh, kolegovi Beckerovi. Doufám, že pozměňovací návrhy, které jsem předložila, nebyli kolegy vnímáni tak, jako že chceme pouze kritizovat. Tak to totiž není. Myslíme si, že Evropa nabízí nástroje a ty nástroje by měly být co nejefektivněji využívány. A proto se doníváme, že musíme spolupracovat tak, abychom dosahovali synergií a aby tady eh, vznikla eh, politika zaměstnávání, která by byla co nejefektivnější. Nemyslím si, že EURES je všelékem, který vyřeší nezaměstnanost, ale přesto může jistě významně přispět, aby byl tento problém um, oslaben. My jsme se snažili navrhnout kroky novým směrem, Snažili jsme se, aby byla přijata jedna změna, díky které by politika zaměstnanosti měla by dále spadala do pravomocí členských států, to je velmi důležité. Potom Job Act, na to jsme upozorňovali. Doníváme se, že pravomoci eh, v oblasti politiky zaměstnanosti jsou eh, otázkou eh, členských zemí, náleží členským zemím. akta z přenesené právomoci, delegovaná akta, by tady neměla být postoupena komisi, protože to by znamenalo, že parlament nedodržuje jednu z nejdůležitějších zásad Potom se tady ještě zmiňuje další důležitá věc a to, že ty služby jsou spoplatněné, alespoň v tuto chvíli. Pardon, v tuto chvíli si myslíme, že by to nebylo vhodné. Myslíme si, že to ani není nutné, aby přístup k těmto platformám byl spoplatňován. Potom mobilita práce, to už tady zdůraznili kolegové z GUE. To není vždy pouze otázka dobrovolného kroku. Velmi často jsou k tomu lidé donuceni v mnohých eh, členských zemích. A jde také o tedy o to, aby mobilita byla podpořena. Doufáme, že národní zaměstnanecké politiky budou efektivní tak, aby i uvnitř jednotlivých zemí byla otázka zaměstnanosti eh, vylepšena. Ehm, protože ne všem se chce přesouvat se za prací. Potom eh, nechceme, aby se zohledňovaly pouze ekonomické faktory, ale i sociální věci by měly být zohledněny. Různé eh, sociální podmínky. Doníváme se, že to by byla opravdu dobrá praxe, kterou bychom měli podpořit. Potom přístup eh, a tady si myslíme, že je to opravdu přínosné když zprostředkujeme informace o tom, jaké možnosti v Evropě existují, eh, potom to bude efektivnější. V mé zprávě o sociální ochraně jsem o tom také hovořila a tady bychom možná mohli i zvážit určitou aplikaci ve smartfonech, tam eh, bychom díky tomu možná dosáhli velmi širokého přístupu eh, k informacím a k tomu portálu. Propojení údajů a možnosti nabízet eh, práci, pracovní místa, to je důležité. Mladí velmi často také ty kontakty si přidávají, předávají vzájemně. A já si myslím, že k tomu bychom měli nabídnout i náležité nástroje, tak aby mladí lidé měli lepší přístup k nabídkám. Ještě jedna věc. Když má pracovník možnost jít pracovat do jiné země, tak možná bychom tady mohli stanovit nějaké podpůrné politiky nebo opatření, aby mohl využít určitou podporu ve chvíli, eh, kdy využije eh, takovou nabídku nové práce v zahraničí. Myslím si, eh, že ty podpůrné služby, to zprostředkování práce, že by to mělo být opravdu zadarma. Jde o dohled, ty nabídky a hledání pracovních míst, to vše by mělo být transparentní. Samozřejmě, že existuje eh, mnoho eh, různých nabídek, podpora plné zaměstnanosti, tom už se hovořilo. Já jsem ochotná s kolegy spolupracovat. Když je předkládáno tolik pozměňovacích návrhů, tak to nemusí být považováno pouze za kritiku. Může to také znamenat předpoklad pro dobrou eh, spolupráci. Pan Mann má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Když eh, předložíte zprávu a je tam 699 pozměňovacích návrhů, tak to musí být opravdu strašná zpráva, eh, protože je tam mnohé, potřeba mnoho toho doplnit. A tady to je eh, opak. Je to velmi kvalitní zpráva. My jsme předložili mnoho eh, žádostí nebo na, vlastně návrhů, které kráčí stejným směrem a to je povzbuzující. Tady u té otázky, co děláme v evropském prostoru, tak eh, tady, tady vlastně existuje určitá evropská přidaná hodnota a tady je to vidět. Z EURES máme velmi dobré zkušenosti se sousedními zeměmi, které jsou u nás eh, tady také tady zastoupeny eh, v Evropském parlamentu. Jsou tam velmi různé modely, které někdy byly viděny trochu kriticky, ale, ale je to něco nového a to je důležité. Když mají mladí lidé být mobilní, tak potřebují podpůrné mechanismy, potřebují um, osobní motivaci. A proto máme určitou instituci a když tady eh, vidíme, oč usilují ty instituce, protože tady opravdu je mnoho návrhů, vidíme, jaká je tady kvalita a profesionalita a kvalitní diskuze. To jsou věci, které nesouvisí přímo jen s penězi, ale i s tím, že jsou tady lidé, kteří jsou schopni poskytovat kvalitní informace. A já si myslím, že v takovém případě dosáhneme toho, co chceme to znamená více Evropy a ne méně Evropy. Upozornila si na to, že sociální partnerství musí být zapojeno. Je tady několik návrhů a já si myslím, Hanci, e, a já jsem tady se Svenem Šulcem předložil něco a on uh, uh, tady abychom postupovali přes koordiční kancelář nebo Eh, něco podobného. My máme velmi dobré zkušenosti se zapojením sociálních partnerů. V Německu to vedlo k úspěchu a eh, v mediální službě jsem viděl, že máme nejnižší eh, nesnaneckou kvótu v minulosti a to je díky naší aktivitě, díky tomu, že nejsou pracovní místa zkrátka jen tak hrubě nabízena, ale opravdu kvalitně a tady existují instituce, které nám k tomu pomáhají, takže já si myslím, že integrace sociálních partnerů, kterou si mnozí přejí, může takto probíhat. A další oblast, která je pro mě důležitá, a všiml jsem si toho i u jiných pozměňovacích návrhů, e, jiných e, lidí, členské státy by měly mít výjimku, Eh, tedy aby zaměstnanci měli možnost nezveřejnit určité pracovní místo, pokud jde o určité kompetence. To je důležité. Pokud jde eh, o no, otázku stáží, tam si musíme eh, vyměňovat k tomu ještě informace, protože tato místa by neměla být zneužívána, aby se řeklo, ano, tady si zaměstnáme někoho, koho nebudeme pořádně platit, pokud možno. Měli bychom tady vytvořit status, aby tato, tyto místa eh, stáží měly určitou kvalitu. To je velmi důležité. Poslední připomínka eh, přeshraniční partnerství v rámci EURES. Tady máme celou řadu možností a já si myslím, že je důležité zamyslet se nad tím, jestli bychom nemohli mít eh, více jazyčné publikace pro přeshraniční oblast, protože ne každý vyroste v zemi, ve které později bude pracovat a Tady bychom mohli přispět k vícejazyčnosti. Samozřejmě, že tady je otázka financí, ale je tady celá řada možností. Eh, internet nestačí, ale kdybychom měli opravdu dobré publikace na základě tady těch věcí, které byly úspěšně realizovány, tak bychom se posunuli vpřed. Jsem velice rád, že nás tady provází ten společný duch. Je nesmírně důležité, aby podpora mobility nebyla pouze někde napsána na papíře, ale aby to bylo opravdu v praxi realizováno. Potom jistě eh, všichni budou souhlasit s naším společným eh, evropským projektem. Mr. Děkuji, pan Lenners má slovo. Ano, děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji rovněž Heinzi Beckerovi za eh, podporu. Souhlasím eh, s Tomasem, že eh, je zde množství pozměňovacích návrhů a když dnes nasloucháte diskusi, tak eh, panuje velká shoda s nimi a také s návrhem zprávy. Já bych chtěl zopakovat tři důležité body, pro mě důležité. Za prvé, chceme-li skutečně čerpat z potenciálu přeshraniční mobility v Evropské unii, tak bychom se skutečně měli snažit najít způsob, eh, jak přimět eh, hraničící, eh, navzájem hraničící členské státy, sousední členské státy k tomu, aby více spolupracovali, zejména v tom eh, příhraničí. Někdy mám po pocit, že chceme-li zvýšit zaměstnanost a bojovat proti nezaměstnanosti, tak bychom se měli zvlášť zaměřit na ty regiony, kde stačí překročit hranici, abyste eh, našli práci. Tady musíme hledat způsoby, jak to podpořit, eh, tedy jde o tu přeshraniční perspektivu. Za druhé, a to již také zaznělo, inkluze soukromých služeb zaměstnanosti. Celá řada členských států v EU má velmi dobré zkušenosti s e, zapojením soukromých služeb zaměstnanosti. Některé členské státy e, tyto zkušenosti ještě nemají a proto je velmi důležité je zahrnout do sítě EURES, protože mohou poskytnout značnou přidanou hodnotu. A poslední bod, e, který vychází pramení z vlastní zkušenosti mnoho lidí po té, co eh, pracovali v zahraničí, v určité chvíli narazí na problém s daňovými úřady, pokud jde o eh, dvojí eh, daňovou platbu, neví se, kam přesně patří. To souvisí také s bilaterálními dohodami o zamezení dvojímu zdanění a tak dále. O tom by měl EURES také být informován a informovat dále, tedy informovat potenciální pracovníky nejenom o sociální zaměstnosti, ale také o těch daňových aspektech a předpisech, aby se zajistilo, že lidé nebudou zklamáni nebo si nedostanou do potíží dodatečně a aby to neodrazovalo pak další učinit tento krok, eh, pracovat v zahraničí. Děkuji. Děkuji, Sofia Rebejdo. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych také já chtěla poděkovat kolegovi Bekerovi za výtečnou zprávu. A k těm poznámkám, které tu zazněly, se musím vyjádřit. My chci ještě v první eh, řadě říci, že také jsem z jižanské země, tedy z Portugalska. Když se hovoří o členských státech, tak tu často zazní, že tu nutíme mladé lidi eh, odejít, protože, ale já nejsem úplně pro, nikdo jim nedává pro vás kolem krku, aby od nás odešli, hledali práci nikde. My jim tu dáváme možnost volby a pokud je tu ano či ne hodně lidí, kteři, mladých lidí, kteří by raději pracovali ve své zemi, to asi zřejmě ano, ale pak je tu otázkou, zda nám přísluší abychom těm mladým lidem dávali možnost činit tuto volbu. Takže od té chvíle, kdy tu budeme pracovat na tak kalamitní záležitosti, jako je mm, nezaměstnanost mladých, což si všichni uvědomujeme, tak určitě máme tu zodpovědnost jim poskytnout mechanismy, aby oni, pokud budou považovat za vhodné, jim dát určitou úroveň ochrany. Ještě souhlasím s tím, co říká kolega Leners ohledně tedy té, toho problému také z fiskální oblasti my tu máme v Portugalsku určitý problém, který je tak trochu proti té mobilitě mladých a to je nedostatečné uznávání eh, diplomu a to na úrovni celé EU, protože u nás jsou vysoce kvalifikovaní mladí, kteří často, když chtějí jít pracovat do jiné země, tak tam mají potíže s tím, že podniky nebo i veřejný sektor jim nedokáže uznat ty dostatečné schopnosti k vykonávání dané práce. Myslím si, že toto by mělo být také zdůrazněno eh, v rámci naší práce. Děkuji. Thank you. Eh, Děkuji. A nyní pan Majta. Vy jste, se žádal, vy jste žádal o slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o EURES, tak já jsem si tady vyslechl vše, co tady říkali, pomoci k mobilitě zaměstnancům, eh, umožnit jim dostat se všude po Evropě, mladým lidem zejména. Ano, to je samozřejmě pěkné, to je takové zbožné přání, ale přece jen se tady obáváme jedné věci a to, že nakonec eh, ti zaměstnanci ze zemí s nižšími příjmy se budou přesouvat do těch zemí, kde jsou platy vyšší a někdy třeba i vynikající. Ovšem eh, v těchto zemích už existuje eh, vysoká míra nezaměstnanosti, takže to vlastně znamená, že země původu, kde jsou poměrně nízké platy, připravíte o pracovní síly, třeba i o nově eh, vysokoškolsky vzdělané lidi, kteří se přesunou do jiných zemí s velkými platy a kde vlastně se tím ještě zhorší nezaměstnanost nebo nesníží se tím. A co vlastně konkrétně se potom děje nebo k čemu to vede? EURES bude nástrojem ve službách eh, agentur ve zemích, eh, které eh, umí tyto agentury používat. Ale jaké tedy tyto přechodné agentury, ty, ty ve Francii pracují pro velké společnosti, například stavebnické firmy a nebo nějaké firmy vyrábějící eh, lodě, eh, takže tady se vlastně eh, budou podporovat obrovské firmy, které vlastně profitují z lidského neštěstí a, a vlastně Eh, ti mladí lidé eh, tam budou pracovat za dvojnásobný plat toho, čeho by pracovali ve své zemi původu, ale budou přece jen ty platy poměrně nízké, nižší než to, za co se normálně třeba ve Francii pracuje. Takže ehm, tady by například silniční dopravě eh, měl Tady tady vlastně přesouváte obyvatelstvo z jedné země do druhé a nebude to mít dobré dopady. Měli bychom být velice opatrní. Děkuji. Thank you. Děkuji, Madame Sande. Merci, Madame. Remercier. Děkuji. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji za jeho práci. Velmi ho chválím za jeho odhodlání a nadšení. Ovšem, chtěla bych zdůraznit, že je důležité zohlednit přeshraniční aspekt v této věci mobilita je možná vnímána jako příležitost, ale je pravda, že někdy sebou nese určité nešvary eh, nebo je špatně přijímána a přeshraniční mobilita, to je eh, otázka dočasná a přináší to mnoho příležitostí, má to mnoho výhod a proto, tak jako řekl pan zpravodaj, bych i já chtěla zdůraznit, že přeshraniční mobilita je užitečná, měli bychom ji podpořit a musíme dbát na to, aby tento nástroj, nástroj EURES, zohledňoval ten přeshraniční eh, aspekt. Samozřejmě jde tady o jazyk, pokud jde o mobilitu, a tím spíše to platí, pokud jde o přeshraniční eh, mobilitu. Jakožto evropská poslankyně si myslím, že bychom měli povzbuzovat k učení jazyků, ale předtím, než eh, se všichni ty jazyky naučí, tak je potřeba, aby v rámci EURES existovaly nástroje, které umožní získávat informace v různých jazycích, tak jak již eh, naznačil kolega Mann. Thank you and... Děkuji a Madame Chartier. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat eh, našemu kolegovi Beckerovi za práci. Velmi eh, dobře hájil potenciál EURES a myslím, že ho ještě i rozšířil. Stejně tak děkuji všem ostatním kolegům, kteří vystoupili. Chtěla bych tady zdůraznit, že pokud jde o EURES, tak tady eh, to tady to ne, neze spochybňovat. Ti, kteří to budou spochybňovat, ti vlastně běží, jdou proti proudu historie. Je to jednoduché, protože mobilita mladých lidí, pokud je Euras podpoří, jim vlastně dá další potenciál, aby nalezli pracovní místo. A v této první fázi tedy že získají to pracovní místo díky Euresu. Potom přibude ještě další fáze a to, že geografická mobilita rozvíjí profesní mobilitu a to, to je opravdu značný eh, faktor nebo významný faktor pro to, abyste zůstali v tom pracovním místě. Něco takového odmítat, eh, to je, to je úplně mimo. EURES musí být nástrojem, dalším nástrojem, který umožní mladým lidem, aby eh, bojovali proti nezaměstnanosti. Když necháte mladé lidi tam, kde bydlí, tak eh, to znamená, že vlastně prohloubíte riziko, že budou trvale nezaměstnaní. Rozvinout jejich mobilitu, to znamená zlepšit jejich zaměstnalost, zaměstnatelnost a to udržitelným způsobem. Takže já se donívám, že naše politická zodpovědnost, bez ohledu na to, z jaké země pocházíme, musíme podpořit zprávu pana Beckera. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát za všechny vaše připomínky Snad by pan Becker ještě rád zareagoval a řekl několik slov, než postoupíme dále. Prosím, máte slova. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já během nadcházející půl hodinky budu hovořit rychle. Ne, to byl vtip. Chci srdečně poděkovat za všechny příspěvky a na některé aspekty bych krátce zareagoval. A vše, co bych k tomu chtěl říct i navíc v souvislosti se stínovými zpravodají, projednám pak opět ve výboru. Domnívám se, že ten požadavek, aby stejná práva jako pro zaměstnance platila také pro praktikanty a učně, nepodléhá nebo neměl by podléhat žádné diskusi. Tady musíme vytvářet nesmírně přesné legislativní poměry, respektive musí existovat. Pokud neexistují, tak to nesmíme povolit, protože mladí lidé si nezaslouží, abychom je hnali do jakéhosi dobrodružství, ale tam, kde tento potenciál eh, lze čerpat, tam jej čerpat musíme. Chtěl bych ještě konstatovat, že je asi nutno Eh, rozptýlit jedno nedorozumění. Bylo tady řečeno, že EURES, eh, EURESu eh, budou členové nahrazení koordinačními centry. To, tomu tak není, tu větu jsem tam ani nikde nenašel. Já se domnívám, že stávající systém ukazuje, že v Evropě máme mobilitu eh, ve výši 0,3%, to je téměř zanedbatelné. V USA je mobilita téměř 20krát vyšší. Tady pak skutečně nevidím eh, velký smysl problémy stávajícího systému eh, řešit. Prosím za porozumění, pokud se přimlouvám za zcela novou platformu a její potenciál. Souhlasím se všemi těmi, kdo zdůrazňují nutnost komunikace, protože tento nový projekt bude samozřejmě úspěšný pouze tehdy, když jej budou lidé znát. Musí přece vědět, že EURES existuje. V mém okruhu přátel o tom věděli jenom někteří. Možná, že je pro, problém v mém okruhu přátel, ale myslím, že to platí i pro jiné. A souhlasím také s tím, že bezbariérovost musí být zajištěna i v internetu. Rozlišování partnerů a členů, ano, mobilita v evropském smyslu znamená rezervuár, zvětšující se rezervuár volných míst, o tom není sporu. A také principiálně nesmí docházet k upřednostňování národností. To by bylo spochybnění evropského projektu. Dále uchazeči o práci. Tento termín, tento výraz vítám a chci ještě vyjasnit, že neexistují žádné náklady eh, na, nebo nebudou připuštěni na základě, pardon, na straně uchazečů o práci. Nebudou mít žádné náklady nesmějí mít. Přeshraniční partnerství, tady nemám co dodat k tomu, co bylo řečeno. To je velmi dobrý další prvek. Děkuji také za příspěvek, který požaduje kontroly. Ano, kontroly musí existovat a počítá se s nimi. Zapojení sociálních partnerů. Tady chci navázat na Tomase Mana. Je zjevné, jaký význam mají sociální partneři kde jinde než v pracovním právu, na trhu práce samozřejmě. A také vnímám tento aspekt jako nadřazený koordinační instanci. To vše samozřejmě zapracujeme. Ano, kvalitativně vysoká mobilita, to je také důležitý poukaz. Nechceme mít co dočinění s jakýmsi dumpingovým prvkem, levným prvkem, ne, musí to být kvalitativně eh, vysoká povaha zaměstnanosti. Neměla by to být pouze webová stránka, děkuji za tuto připomínku. Ne, to nemá být webová stránka, má to být pracovně politický nástroj na evropské úrovni. Služby měly by být profesionalizovány a EURES musí být viditelný. Poukaz na evropský semestr se mi velmi zamlouvá. Domnívám se, že semestr musí eh, obsahovat i tento portál EURESu a také, jak dobře bude členský stát umět nakládat s EURESem. Legislativní příslušnost pro eh, trh práce a podporu trhu práce zůstává neomezeně na úrovni členských států. To je správné, ale pak musíme volat členské státy i k odpovědnosti a musíme po nich požadovat, aby dostáli své odpovědnosti. Synergie, ano, nediskriminace, ano, důležitý aspekt, zcela jej podporuji. Paní kolegyně, vaše přínosy jsem nikdy nevnímal jako kritiku. To musíte vědět. EURES ani nemá být eh, vnímán tak, že by mohl odstranit z povrchu světa nezaměstnanost. To určitě neumí, ale může posílit mobilitu, může samozřejmě eh, usilovat o nové směry, vydávat se novými směry a jestliže členské státy dnes zjišťují, že musí přidat v této oblasti, tak právě EURES by měl jejich aktivitu v politice trhu práce dynamizovat. Je to prostředek, který není uspávací, ale naopak slouží k aktivizaci. E, dále sociální indikátory to, kde přesně mají být zohledněny, prověříme, ale je to důležitý podnět, stejně tak jako to, že e, posílený přístup pro mladé předpokládá i využívání různých aplikací, apps, eh, smartphonů a tak dále. Jsem proto, abychom to prověřili. Osobně se domnívám, že napřed musíme zajistit plný provoz na počítačích a doprovodná podpora, když někdo jede do jiné země. Ano, to je důležité, ale nechci popírat, že s určitou pravděpodobností tady narazíme na rozpočtové hranice na evropské úrovni. A jakkoliv to zní podivně, tady bude právě ten domovský stát na řadě, aby podporoval mobilitu, protože on má odpovědnost. A už se blížím k závěru svých připomínek. Praktikantská místa nesmějí být zneužívána a nesmějí být vydávána za levná místa. Já se domnívám, že ta hodnota praktikantů musí odpovídat důstojnosti mladých lidí, se kterou Eh, kterou jim eh, přiznáváme. Je naším politickým úkolem bojovat o to, aby mladí lidé nebyli bezplatně zneužíváni. Eh, dále přeshraniční příručky a publikace. Ano, mobilita má být nejenom na papíře, ale také v realitě samozřejmě. V případě mobility, která činí 0,3%, tak máme veškerý potenciál směrem nahoru cílené oslovování regionů se zde požadovalo, ano, to bychom měli udělat. Já myslím, že komise by také měla oslovovat regiony e, v tom smyslu, aby se e, spojovali e, soukromí zprostředkovatelé práce, ano, ti by měli být také součástí tohoto projektu a poukaz na daňové problémy nebo problémy se sociálním zabezpečením a tak dále znamenají, že vše co se řeklo o podpoře a pomoci eh, je správné. Mladí eh, lidé, ano, paní kolegyně Ribero, by neměli být nuceni odcházet do zahraničí, to by bylo naprosté neporozumění. Možnost a nabídka eh, jsou důležité. Tak toto má být formulováno dále osvědčení o způsobilosti, to je problém, který stále ještě přetrvává. Kvalifikace navzájem v Evropě není ještě uznávána. Já si myslím, že tato platforma Euros, EURES a um, ty nabídky a um, hledání míst by měly povzbudit členské státy, aby učinili více v oblasti vzájemného uznávání kvalifikací já se neobávám, že pracovní síly ze zemí s nižšími příjmy budou představovat problém v zemích s vyššími příjmy. E, protože pokud země s vyššími příjmy má volná pracovní místa, pak přece hledá kvalifikované osoby eh, napříč Evropou a pak by mělo být zcela lhostejné, odkud přicházejí. Já eh, nespatřuji žádné nebezpečí v tomto ohledu, zejména ne tehdy, když víme, že mzdové tarify v členských státech mají zcela určité konkrétní úrovně, které nelze podkročit, jinak by byly příslušné soudy mobilita jako šance, jazyková otázka, to musí být zcela suverénně řešeno na rozdíl od komise, to vnímám velmi pozitivně. A ano, paní kolegyně Moranšatě, nesmíme eh, se vracet do minulosti a eh, to je velmi důležité. Potenciál Euresu je natolik eh, obrovský, že máme velké šance speciálně pro mladé zvyšování jejich zaměstnatelnosti, což je také velmi důležité, a vedlejší efekt, který stojí nadevším, když se podíváme na budoucnost trhu práce. Děkuji všem stínovým zpravodajům a všem členům výboru za jejich spolupráci a budeme se snažit to v nadcházejících týdnech úspěšně uzavřít. Děkuji vám srdečně. Thank you, Mr. Becker, and thank you for all your interventions. Děkuji, pane Beckere, děkuji za veškeré příspěvky. Ještě bych chtěla říct si několik věcí eh, k než se dostaneme k paní Moranšártě a paní Ribeiru, pouze vám chci poskytnout několik informací o časové lhůtě přijetí ve výboru pro zaměstnanost této zprávy EURES bude 7. května. Myslím, že došlo k změně, co se časového harmonogramu týče. Dále chci ještě říci, že k bodu 12 našeho dnešního pořadu jednání dnes již nebudeme mít čas toto projednat. Nicméně je tam lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů 3. března a přijetí ve výbor pro zaměstnanost 24. března. A co se týče rozhodnutí o zřízení výboru pro sociální ochranu a o zrušení rozhodnutí, tady tu lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů máme 3. března a přijetí ve výboru proběhne 24. března stejně tak. A nyní bod číslo 15 pořadu jednání, to je ten městský rozměr politik EU, jak jsem již předeslala na úvodu zasedání, Evelyn Regner nebude moci být přítomna, nicméně předala mi určité poznámky k tomuto. Ona eh, zde hovoří o tom, že návrh stanoviska se soustředí na pět bodů. V první řadě města by se měla silněji zapojovat do procesu. V první řadě regiony by měly být silně zapojeny do investičního plánu, za třetí více sociálních investic a že tyto investice by neměly být zahrnuty do výpočtu veřejného deficitu. A za čtvrté bude to taková perspektiva genderového rozpočtování a za páté také chce zdůraznit, že Principy subsidiarity a proporcionality jsou zásadní pro města. A vzhledem k opravdu velkému časovému omezení budete mít i vy omezený prostor k reakcím na ty hlavní body. Nicméně ona tu má jenom takové obecné popsání stano- jejího názoru a na závěr si to ona přeje, abych já vám sdělila, že obecně města a městské regiony jsou klíčovými aktéry, co se týče zajišťování eh, pracovních míst a také podpoře eh, růstu eh, ekonomiky a těší se na vaše pozměvací návrhy a spolupráci se stínovými zpravodají příští týden. A lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 3. června a přijetí ve výboru pro zaměstnanost pak bude 1. dubna. Ano, a nyní se můžeme zase přesunout zpět k bodu 10 pořadu jednání a to je také velice zajímavá a důležitá zpráva a také pro sociální partnery, ale samozřejmě pro nás všechny v našem výboru. A já bych předala slovo paní Moran Šatě. Prosím, máte slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Jde o návrh směrnice Evropského parlamentu a rady, e, pokud jde o pracující na moři, o námořníky a mění se již existující směrnice. V evropské legislativě námořníci, e, chtěla bych připomenout kontext, jsou vyňati z určitého počtu směrnic, které chrání zaměstnance. A proto bylo velice důležité, abychom se opět společně pustili do této problematiky. Děkuji stínovým zpravodajům, těm jmenovaným. Děkuji jim Aně za Gerus za SND a potom někdo za ALDE. Patrik Jarik GUE, Jean Lambert za Letní a potom eh, další kolegyně za EFDD. Všichni eh, které jsem jmenovala, ochet, ochotně se angažovali v naší eh, spolupráci a děkuji také sekretariátu našeho výboru a jmenované kolegyni za to, že se také velmi angažovala. Od počátku jsme byli tým, udělali jsme si setkání zpravodajů napříč eh, všemi politickými eh, skupinami a to společně také se zástupci z komise a rady v této oblasti. Eh, po návrhu zprávy bylo předloženo 34 pozměňovacích návrhů eh, za EPP, 19 za socialisty, 2 za LKR, e 2 předložili liberálové, 2 eh, zelení a 5 EFDD tři předložili nezařazení. Já děkuji všem poslancům, kteří předložili velmi konstruktivní pozměňovací návrhy, které odráží ducha, ve kterém jsme pracovali na této zprávě. A jsem velice potěšená, že mezi všemi těmito pozměňovacími návrhy 16 eh, 16 je téměř identických ze zprávou. Takže naše koordinace a integrace všech těch myšlenek se odrazí nebo bude mnohem jednodušší tak. náš obecný eh, cíl, cíl tedy eh, všech, kteří se podílejí na zprávě, je, abychom eh, se co nejvíce drželi dohody, která byla nalezena mezi sociálními partnery a rejdaři. Některé pozměňovací návrhy jsou kompatibilní se zprávou a, nebo také s tou dohodou. Například pozměňovací návrh 19 Žeroma Lavriera, eh, kde se zdůrazňuje význam malých a středních podniků, pokud jde o inkluzivní růst a potom také pozměňovací návrh číslo 2 sociálních, eh, pardon, socialistů, eh, pokud jde o význam úmluvy o práci na moři Mezinárodní organizace práce, kde se usiluje o zlepšení pod, pracovních podmínek eh, pracovníků. Na, mm, důležité jsou také pozvací návrh 21 a 23, eh, kde eh, vlastně se usiluje o snížení administrativního břemene, nebo se spíše varuje před tím, aby se nevytvořilo příliš silné administrativní břemeno a dále je zde snaha o vylepšení pracovních podmínek námořníků. To je samozřejmě náš obecný cíl. Děkuji také Jean, která odchází, ale která je v této věci velmi aktivní. Technické problémy, které by se mohly vynořit, budou vyřešeny tak dobře, jak jen to půjde. Je tady jeden drobný technický problém, který se týká pozměňovacího návrhu 18 e- FDD. Toto je legislativní zpráva. A v legislativní zprávě můžeme odkazovat pouze na existující oficiální dokumenty. Takže dohoda mezi sociálními partnery a rejdaři není oficiálním dokumentem, a proto se z něj můžeme inspirovat v naší práci, v našich úvahách. Ovšem, odkazovat na něj eh, není eh, z legislativních eh, důvodů možné. To jsou ty uh, nejzajímavější okamžiky té naší práce také z práce s pozměňovacími návrhy. A pokud jde o té dohodě, kterou jsem před chvíli zmínila, víte, že jsem do zprávy dala odkaz na nové technologie, abychom takto mohli eh, rozvinout konzultaci sociálních partnerů a eh, zástupci všech politických skupin, nebo některé, pardon, Eh, někteří s tím souhlasili, eh, jiní eh, jsou poněkud ostražití a my brzy ve Štrasburku budeme být setkání 12. na plenárním zasedání nebo během plenárního týdne 12. a tam bychom chtěli vytvořit co nejširší kompromisní pozměňovací návrhy a tam zohledněme, zohledníme názor výboru pro rybolov. Veronika Lafontaně je tam velmi angažovaná a já vím, že nám pomůže zapracovat do toho dokumentu názor eh, výboru pro rybolov. A potom bych možná připomněla několik jazykových eh, chyb, eh, ke kterým došlo mezi mou zprávou, která je ve francouzštině a překladem do angličtiny. Je to e, například článek 5.2, tam je můj pozměňovací návrh 15, kde se uvádí odstavec 1 a 2. Tam to bude e, tedy doplněno, abychom byli v souladu se sociálními partnery a v angličtině part transferred bude eh, nahrazen jiným pojmem, tak aby opravdu to bylo v tom souladu s těmi mm, sociálními partnery. To je to, co jsem chtěla eh, říci při prezentaci mé práce. Jsem velmi eh, zvědavá na reakce ostatních stínových zpravodajů. Děkuji vám. Děkuji vám. Eh, už nám dochází čas, ale jsem přesvědčena, že synovi zpravodajové budou struční a vystižní. Dám slovo jednomu z těch nejlepších, kteří umí být nejvýstižnější. Já se vynasnažím, abych to řekla výstižně. A chci poděkovat za zprávu a eh, za práci, kterou jste odvedla a řekla bych toto. Skupina eh, SND podporuje tu hlavní linii vaší zprávy, protože podporuje dohodu mezi sociálními partnery a je zde snaha to zapracovat do zprávy. Je dobře, že budeme mít v březnu zasedání. Já jsem naprosto přesvědčena o tom, že budeme to zpracovat ty pozměňovací návrhy, které jsou předloženy, zejména se týkají úvodních ustanovení a pro naši skupinu je, myslím, prioritní, aby zpráva samotná přispěla k lepší situaci pro námořníky a s využitím veškeré moderní technologie buďme s ní spokojeni, protože nám umožňuje zlepšovat životy námořníků, protože když eh, jsou k dispozici, proč je nevyužít. A to bude eh, i můj příspěvek. Jsem přesvědčena, že budeme 12. Eh, března dobře spolupracovat. Děkuji. Děkuji vám a nyní dávám slovo panu Gerikemu z EKR. Vážená paní předsedkyně, předně chci zpravodajce ještě jednou poděkovat za dobrou eh, spolupráci. Myslím, že jsme spolu vytvořili dobrou zprávu a dobrou předlohu pro komisi. Především jsme usilovali o dialog se sociálními partnery a zohlednili jejich pozice opatrný jsem eh, ale s dalšími, zejména daleko sáhlými pozměňovacími návrhy. Já sám eh, jsem eh, na dvou místech doplnil zmínku o středně velkých podnicích. Ty musíme, tak malých a středně velkých podnicích, ty musíme také respektovat. Nicméně mm, samozřejmě, že eh, námořníci musí zůstat konkurenceschopní i vůči třetím zemím. Eh, ve vodách EU musí panovat férové podmínky pro všechny, proto pozněvací návrh 21. V dalším eh, návrhu 23 jde o možnost praktického provádění a s tím souvisejícími náklady pro malé, zejména pro malé firmy. A moje frakce Eh, se, se apeluje na to, aby eh, jsme se koncentrovali zejména na eh, právně technické otázky v podněvacích návrzích, ale zejména vždy za účasti sociálních partnerů. Jedna věc je jasná. Tento zákon přijímáme, aby naši zaměstnanci na mořích měli nohy na suché půdě, byli tedy v suchu z hlediska pracovně právních předpisů a to by měla být naše společná snaha a cíl. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Dlabajové ze skupiny ALDE. Děkuji, paní předsedkyně. Mluvím jménem stínové zpravodajky Alde Ula. Uli Turnes, která chce poděkovat zpravodajce za eh, dobrou zprávu a dobrou spolupráci. Jak bylo již řečeno během výměny názorů, sociální partneři dosáhli dohody v této věci Eh, a myslím, že bychom ji měli respektovat. První eh, návrh zprávy se mírně eh, odchyloval od sociální dohody sociálních partnerů. Pochopila jsem ale, že se jednalo o lingvistickou otázku, která se vyřešila. Navzdory skutečnosti, že sociální partneři dospěli k dohodě, politické skupiny předložily řadu pozměvacích návrhů, které se stále ještě odchylují od dohody. Bereme-li v potaz tuto chovlostivou otázku, tedy zprávu, tak to považuji za nešťastné. Z mé zkušenosti s politikou trhu práce v Dánsku, eh, dohody sociálních partnerů musí být respektovány a neměly by být politiky měněny. Eh, dohody sociálních partnerů byly a zůstanou vodítkem pro Ulinu práci v této eh, věci včetně pozměňovacích návrhů. Takže jménem Uli děkuji ještě jednou Spravodajce a stínovým spravodajům a těším se na další spolupráci. Děkuji. Já eh, eh, děkuji vám a nyní má slovo pan Jarek Zague. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěl poděkovat paní Moran Šachtě za její zprávu a vůbec za celou její práci, kterou odvedla. Námořníci jsou lidé, kteří pracují velmi tvrdě, a to za všech, nebo ve všech klimatických podmínkách, na moři, jsou ty podmínky někdy velice obtížné. Takže bylo skutečně určitou anomálií, že vlastně se na ně nevztahuje sociální právo Evropské unie, které stanoví některé směrnice. Byla to opravdu mimořádná situace a teď se to napraví eh, do velké míry tím, že se bude transponovat dohoda, která byla vyjednána mezi zaměstnavateli a zaměstnanci ehm, v oblasti tohoto práva. To je velmi pozitivní věc, kterou podporujeme, stejně tak jako podporujeme celou řadu pozitivních pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, pokud jde o sociální vyjednávání a pokud jde o další kroky vpřed. A doufáme, že to potom bude dobře obhájeno před radou, aby to vše mohlo být definitivně schváleno. Thank you. Děkuji vám. Časová lhůta k této zprávě, nevím, zda jsem ji už zmínila. Přijetí ve výboru bude 1. dubna a hlasování na plénu proběhne na prvním plenárním zasedání v květnu, takže takový je časový harmonogram. A ještě bych chtěla pozdravit všechny mladé návštěvníky, kteří jsou mezi námi v našem výboru pro zaměstnanost. Vřele vás vítám. A nebudeme nějak prodlužovat déle toto zasedání, ale doufám, že i za tu krátkou chvilku si tu vyslechnete něco zajímavého a na co budete z vaší návštěvy vzpomínat. A nyní další bod našeho pořadu jednání a tím je úmluva Mezinárodní námořní organizace o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby pracovníků na rybářských plavidlech a předala bych slovo kolegyni Sofii Ribeiru. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v první řadě chtěla poděkovat Zoltánovi za pomoc, kterou mi poskytl při vypracování této zprávy, byla mi velice cená. Takže stručně. Jedná se o takový návrh spolorozhodnutí Rady, kterým povolí členským státům ratifikovat Mezinárodní úmluvu o normách výcviku kvalifikace a strážních služby pracovníků na rybářských plavidlech. A tato úmluva byla přijata v roce 1995 a tehdy tam bylo přítomno 20 dva současných členských států, ale až dosud ji ratifikovaly pouze čtyři členské státy EU. Tato úmluva si klade za cíl zajistit, aby pracovníci na těch rybářských plavidlech měli patřičnou kvalifikaci a tedy nezbytnou pro vykonávání jejich práce, aby byli způsobili to by mělo být dostatečným způsobem prověřeno prostřednictvím úředního osvědčení a také lékařské prohlídky. Takže tu hovoříme o úmluvě, která je vlastně pobídkou eh, pro tyto pracující a vyhne se také nechtěné nehodovosti. Nicméně toto mohou ratifikovat pouze členské státy, nemůže to učinit EU jako celek, jenže členské státy to zase nemohou udělat, protože nemají přímou pravomoc, pokud neobdrží povolení od Evropské unie, co se týče judikatury soudního dvora, ten si myslí, že se jedná tedy o oblast, která spadá do pravomoci Evropské unie. To znamená, potřebujeme povolení Rady Evropské unie proto, aby členské státy mohly ratifikovat tuto úmluvu. A toto zřejmě odůvodňuje situaci, že pouze čtyři členské státy až dosud pouze ratifikovaly úmluvu. Tady se jedná tady o to umožnit členským státům ratifikovat úmluvu, která je vlastně pobídkou k tomu proškolování a také vyhýbá se nehodovosti na plavidlech. Takže se opravdu jedná zejména o otázku subsidiarity a proto tedy bych navrhovala, aby parlament pozitivně odhlasoval tento návrh rady. Nicméně, je třeba ještě doplnit jeden údaj. Já jsem se setkala se stínovými zpravodaji a žádala se mi o vyjádření, abychom mohli vše tak nějak eh, začlenit do této zprávy. No a co zešlo z tohoto setkání stínových zpravodajů a z těch stanovisek z KEGI, Europesku a dalších orgánů. Máme tu také stanovisko z výboru pro rybolov a z toho to vnímám tak, že více než eh, vzdělání, školení, profesní kvalifikace, otázka mobility v práci, o co tu víc jde, je o bezpečnost a zdraví při práci. Já to nechci zacházet do, do nějakých detailů. Pokud se to bude uplatňovat jenom na lodě určité velikosti a nebudu to tak nějak globální, tak si myslím, že by Evropský parlament měl doporučit radě a komisi, aby učinila rozhodnutí, co se týče podmínek pro vzdělání, školení těch Eh, pracujících na lodích na úrovni EU, aby toto bylo uniformní, jednotné a aby se zajistila tedy větší míra bezpečnosti při práci. Jak všichni víme, rybolov je odvětví, které vykazuje nejvyšší nehodovost. Máme tu údaje, které už jsou samozřejmě překonány, ale ty poslední, které máme, ty hovoří o nějakých 24 tisících obětí ročně na palubách rybářských lodí. Takže Tady se navrhuje, aby Evropský návrh navrhl Evropské komisi, aby zašla ještě dál a aby si eh, vyslechla a našla nějaké jiné formy, prostřednictvím kterých by tito naši rybáři a pracující na lodi eh, byli jednak kvalifikovanější, ale aby také mohli pracovat bezpečněji. No a nyní se těším na připomínky mých kolegů. Děkuji. Yes, well, ano, takže zahajuji diskuzi a v první řadě bych předala slovo paní Dlabajové. Thank, thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. A opět se hlásím a zase budu jmenovat, uh, hovořit za Ulu Turmes. Jak se zdá se, že tu dnes pracuji na spoustě zpráv, ale není to tak, uh, mluvím tu za Ulu. Ula chce poděkovat paní zpravodajce za návrh zprávy a chce vyjádřit naprostou podporu tomuto návrhu. Nicméně, uh, my bychom také chtěli zdůraznit, že sociální partneři provedli eh, diskuzi a dosáhli dohody ohledně této záležitosti v listopadu loňského roku. Myslíme si, že sociální partneři a jejich dohoda by měla být brána v potaz při vypracování této zprávy ve výboru. Ula se chce také odkázat na tu eh, diskuzi, která proběhla 26. listopadu mezi zaměstnavateli, zástupci Europesku, Kogeky a pracu, eh, organizaci pracujících ETF. Myslím si, že je důležité tedy zdůraznit přispění a tu významnou roli sociálních partnerů ve věcích eh, evropské zaměstnanosti. A Ula se tedy ještě těší na další vývoj této společné práce. Děkuji a nyní Elena Gentile. Máte slovo, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě, že já souhlasím s mnohými myšlenkami paní zpravodajky. Tato diskuze je velice důležitá a ostatně na to rozhodnutí dlouho čekáme a je velice užitečné, abychom opravdu se znovu zamysleli nad hodnotou práce na moři a nad tou potřebou ochraňovat tyto pracující a umožnit jejich maximální bezpečí prostřednictvím různých eh, školení, kurzů, které budou opravdu užitečné. Je důležité také upozornit na toto odvětví našeho hospodářství, které v těch posledních letech zejména v určitých regionech jihu Evropy, a to z celé řady důvodů, z celé řady rozhodnutí utrpělo. Prostě došlo k zpomalení této aktivity. Moře může být příležitostí pro to, abychom vytvořili více pracovních míst. Moře může být také příležitostí pro růst a pro rozvoj. Nicméně je důležité, aby tu byly podmínky pro práci, určité předpoklady, ale tedy kvalitní podmínky, kvalitní práci, které projdou dostatečným školením výcvikem, a to zejména v té oblasti bezpečnosti. Takže Evropská komise by měla přistoupit k rychlému, Um, přijetí naší práce, protože ten pracovní svět a podniky čekají na toto naše rozhodnutí. Děkuji. Pan Gerike, ne, za EKR, vy si nepřejete k tomu něco dodat, byl jste na našem seznamu jako stinový zpravodaj, takže tímto předám slovo paní Zuber za GUE. Děkuji, paní předsedkyně. My obecně souhlasíme s tím, co je navrženo ve zprávě. V podstatě je to jenom zpráva o souhlasu k doporučení eh, k rozhodnutí rady, takže by bylo zvláštní, kdybychom nebyli pro. Myslíme si, že tato úmluva opravdu a hlavně ratifikace této eh, úmluvy ze strany členských států může pomoci zlepšení výcviku, školení těch pracujících na rybářských plavidlech, tedy rybářů. Nicméně je tu určitá otázka, která v tom vysvětlujícím odůvodnění paní zpravodajky je taková zvláštní a týká se toho, že se to týká, ta úmluva zahrnuje pouze ty středně velké lodě. Takže Měli bychom si uvědomit, že velká většina rybolovů a těch rybářů je prostě jsou malá plavidla a ty nejsou zahrnuty tady do této úmluvy. A často my hovoříme právě o, o nich, kteří pracují v těch nejhorších podmínkách, mají poměrně nebezpečné lodě a jejich práce jejich pracovní doba v podstatě není regulována. A toto v dnešní době vede k různým potížím. Navíc tito rybáři mají opravdu nízké příjmy a to vede k tomu, že pak dochází k nehodám, často k smrtelným nehodám a podle toho, jak oni sami mi to vysvětlili, se to týká zejména nadměrné pracovní doby, nadměrných hodin, kdy oni pracují na moři. To je riziko pro jejich bezpečnost, protože prostě lidské tělo nezvládne všechno. A oni opravdu zažívají velice kruté podmínky na moři a otázka bezpečnosti je pak často dávána stranou. A to říkám proto, že prostě tuto otázku nemůžeme úplně oddělit, když se snažíme regulovat tuto profesi rybářů, že tedy se snažíme něco regulovat co nejlepším způsobem, ale mělo by to být takovým způsobem, aby tito pracující měli určité minimální příjmy, které jim zajistí důstojný život a které zabrání tomu, aby se museli vydávat do takových extrémních situací, k tomu prostě dochází, že se rozhodnou jít pracovat a pak um, tam dochází k umrtím, alespoň tak tomu dochází u nás v Portugalsku a to je určitě něco nepřijatelného. Thank you all for stay. Děkuji za to, že jste um, že tady se držíte eh, řečnické doby a A 24. března dojde ke schválení na našem výboru a, de, a v dubnu druhého, na druhém plenárním týdnu budeme hlasovat o tom na plenárním zasedání a 5. března to je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Já vám všem děkuji za váš příspěvek a chtěla bych vám připomenout, že budeme pokračovat ve tři hodiny. V této místnosti bude slyšení s výborem EMPL a výborem pro kulturu a e, vzdělávání. Je to slyšetí o reformě vzdělávacích systémů v Evropě a také o tom, e, jak potírat včasné, předčasné odchody ze škol, e, chudobu dětí a nezaměstnanost mladých lidí. Já doufám, že si naleznete čas na to, abyste se účastnili tohoto slyšení a vyslechli si mladé lidi, kteří se budou účastnit tohoto slyšení a také eh, si vyslechnete ty, kteří eh, velmi úzce pracují na této problematice. Děkuji.